Dobré ráno, kolegové a kolegyně. Kolega Edward Macmillan Scott chtěl původně naše setkání zahájit, ale protože doprava je opravdu velmi hustá, tak společně s Polem McCartney jsou teprve na cestě. Během pěti, deseti minut už by tady měli být, ale on nás požádal, abychom na něho nečekali, Konec konce ta myšlenka pozvat eh, pana Pačaureha McCartneyho byla hlavně jeho myšlenka, pan Pačaury už tady je. Požádal nás tedy, abychom začali o tomto slyšení, které se týká klimatických změn a bezpečnosti dodávek potravin. Eh, to je velmi zajímavé téma. Víme, že příští týden se celý svět, eh, respektive jeho vrcholní zástupci, sejdou v Kodani takže toto důležité setkání je skvěle načasováno. Čeho potřebujeme dosáhnout v Kodani? Potřebujeme vyjednat globální a závazné dohody. Neměli bychom snižovat eh, úroveň svých očekávání. Víme totiž, že Čas je v tuto chvíli naším nepřítelem, proto musíme být silní. Evropa se postavila do čela, protože závazky, které položila na stůl, jsou největší. Klimatický balíček, včetně opatření týkajících se ukládání uhlíku a snižování emisí CO2 z automobilů, z letadel a dělba práce což je balíček, který nedávno přijal parlament a rada po té, co jej původně navrhla komise, činí zásadní příspěvek a vysílá velký signál zbytku světa, že Evropská unie bere svou odpovědnost vážně. Evropský parlament minulý týden přijal na klimatické konferenci usnesení a to velkou absolutní většinou hlasů Chceme vyslat signál, že rozvojové, rozvinuté země by měly do roku 2020 snížit emise o 25 až 40 zatímco rozvojové země by měly dosáhnout o 15 až 30 nižší hladiny než v tuto chvíli. Myslím si, že rozvojové země jasně vědí, co tím míníme. Evropská unie je solidární s rozvojovým světem, protože Evropská unie přispívá k opatřením, které mají pomoci snížit emise a přizpůsobit se klimatickým změnám částkou do roku 2000 převyšující 30 miliard ročně. S tím, že Hned na samý začátek je do těchto zemí vložena finanční injekce v výši 5 až 7 miliard euro a každý rok se potom tato částka navyšuje. Je to opravdu záležitost důvěry a zároveň naší důvěryhodnosti v rozvojovém světě. Evropská unie už začala pracovat. Stávající cíle z Kyoto z roku 1997 Evropská unie splní a dokonce překročí o 9%. Tedy podkročí o 9%. V tuto chvíli je potřeba, aby Evropská unie pracovala se zbytkem světa na nalezení společného řešení. Americká vláda, podle našeho názoru, se nemůže dále skrývat za kongresem, je velmi dobré, že prezident Obama slíbil a viditelně slíbil, že učiní závazky jak doma, tak v Kodani. Čína navíc slíbila, že energetickou náročnost v rámci stávající pětiletky sníží o 20 Brazílie, Indie, Jihoafrická republika, to je jedna z těch hlavních skupin týkající se úmluvy o klimatických změnách připraví alternativní text k textu, který připravila dánská vláda. Je to velmi dobrá zpráva, protože ten základní text má podporu G77. Tyto státy mají zájem na vážné diskusy. Kolegové a kolegyně, rád bych velmi stručně zmínil ještě jednu věc. Potřebujeme skutečnou energetickou politiku Evropské unie. Pro některé energetická politika Evropské unie znamená boj proti klimatickým změnám. To je v pořádku. Ale pro jiné je to otázka zabezpečení dodávek energie, protože nemají pocit, že tyto dodávky jsou zabezpečeny. Naše energetická politika ale spoje obojí. Bez energetické bezpečnosti a komplexní energetické politiky se nebudeme moci vyrovnat důsledky klimatických změn. Bylo by dobré zamyslet se nad vytvořením energetického společenství. Potřebujeme nový smysl pro solidaritu v nakupování, prodeji a spotřebě energie. Potřebujeme nové finanční nástroje, které nám umožní vytvořit a vybudovat energetickou infrastrukturu pro 21. století, která by obsluhovala nové zdroje energie, která by brala v úvahu a paliva, která emitují méně. A neexistuje členský stát, který si nemůže dovolit to neudělat, ale zároveň, zároveň nemáme žádný členský stát, který by měl dost peněz na to, aby to udělal sám. A proto potřebujeme společné evropské investice, které věnujeme do tohoto procesu po delší dobu. Nezapomeňme na to, že Lisabonská smlouva byla velice důležitá a důležitým aspektem Lisabonské smlouvy byla solidarita v oblasti energetické bezpečnosti. Solidarita je předpokladem pro zabezpečení dodávek energie i pro nízké emise. Evropa bude pozitivním aktérem v oblasti bojování s klimatickými změnami ve světě. A jak když se říká Al Gore, je potřeba, abychom se usmířili s planetou. Na druhou stranu ale co můžeme udělat jako jednotlivci? Chceme-li bojovat proti klimatickým změnám, musíme změnit své myšlení, musíme změnit své zvyklosti. Týká se to domů, ve kterých žijeme, automobilu, ve kterých jezdíme, továrny, továren, eh, které stavíme a každodenní nástroje, které používáme v domácnosti a přístroje. Lepší izolace, lepší energetická účinnost, ekologičtější paliva, to všechno potřebujeme, protože jinak nebude reálné dosáhnout jakýchkoliv závažných cílů. Musíme také změnit eh, své stravování. Samozřejmě ne všichni chtějí být vegetariány. Moje dcera eh, je vegetariánkou poslední deset let, ale já ne, je mi to líto. Ale každý z nás je schopen vzdát se masa alespoň jeden den v týdnu. Já myslím, že to je velmi dobrá myšlenka, kterou prosazuje Paul McCartney, který eh, se k nám za pár minut připojí, protože méně masa znamená méně oteplování. Možná ne každý den je dneškem v, v Evropském parlamentu, ale třeba dnes máme více než polovinu jídla v našem parlamentu vegetariánské. Nevím, jestli to potěší všechny, ale jenom vám to dávám na vědomí. Kampaň Pondělí bez masa je kampaň, která umožňuje lidem učinit smysluplné změny a ve svém chování a snížit tak emise a bojovat tak proti globálnímu oteplování. Nemůžeme zapomínat na to, co děláme ve svých lokalitách, jaké máme zvyklosti. jedné uh, písni, v jedné z písní Beatles se říkalo, že vychází slunce a doufáme, že to bude platit i pro naši budoucnost. Já mám pocit, že sice ledy postupně rozstávají, ale je dobré, abychom měli pořád ještě dlouhé a studené zimy a je potřeba, aby vyšlo slunce a všechno nakonec bylo v pořádku, jak zpívali Beatles. Takže děkuji vám, kolegové a kolegyně. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkujeme mnohokrát Edwardu McMillanu Scottovi za zorganizování té, tohoto slyšení a za předložení předsednictvu této zajímavé myšlenky. Jsme velice rádi, že Paul McCartney a pan Čaury, který v OSN je zodpovědný za boj proti globálnímu oteplování jsou tady. Jsme velice rádi, že jste tu myšlenku měl a že jste ji zrealizoval, takže prosím. Děkuji, pane předsedo. Je mi škoda, že je mi líto, že se opožděli na své vlastní slyšení. Všechny vás tady srdečně vítám. Na začátek jsem chtěl říci, že jsme přijeli pozdě z letiště. Příští týden začíná summit v Korani a naším naše téma často není zmiňováno, ale podle zprávy FAO z roku 2006 celosvětová výroba masa produkuje 18 skleníkových plynů, zatímco doprava 16. Zpráva, sponzorovaná ministerstvem a zemědělství, poukázala na zdravotní výhody eh, vegetariánské stravy. Já sám jsem přestal jíst maso loni na Vánoce. Je to téma, které je velmi složité a komplexní. Zemědělství, rozvoj a má řadu dalších aspektů. Doktor Rajenda Pachauri, předseda mezivládního panelu, a pan Dešute, který je zpravodajem OSN, vystoupí na této konferenci stejně tak jako Paul McCartney a který je zakladatelem organizace Pondělí bez masa. Čína produkuje více oteplování a chce více masa. V předvečer ne lidských práv, jako místo předseda zodpovědný za demokracii a lidská práva bych chtěl zdůraznit, že 5 až 7 milionů lidí v, ve vězenských táborech po celé Číně, kteří nedostávají míst, žádné maso, to je také důležité téma. Vlády za nás začnou rozhodovat příští týden, ale v určitých aspektech se můžeme i my rozhodnout, jak můžeme přispět ke zpomalování klimatických změn, protože méně masa znamená méně oteplování. Děkuji. Dámy a pánové, vážení přátelé, já vám mnohokrát děkuji. Děkuji Edwardu McMahonu Scottovi, eh, našemu předsedovi Jiřímu Buskovi eh, za fantastický eh, projev, kterým uvedl naše dnešní slyšení. Já jsem Joe Leinen a jsem předsedou výboru pro životní prostředí tohoto parlamentu a nyní budu předsedat panelové debatě ještě předtím, než eh, potom bude následovat přestávka na kávu a než si vyslechneme projevy uh, eh, Seram Paula McCartneyho a pana eh, Rajendy Pachauriho. Jak víte, tak Evropský parlament byl uh, hnacím motorem v boji proti změnám klimatu a minulý rok jsme podpořili Evropskou unii v přijetí klimatického balíčku a s oficiální delegací pocestujeme v 15 lidech eh, do Kodaně. Bude nás 15 z různých politických frakcí. A eh, dohromady nás bude 70. 70 eh, poslanců Evropského parlamentu v Kodani a vím je z amerického kongresu, že přijede nějakých 60 senátorů a členů sněmovny reprezentantů. Samozřejmě eh, vyjednavači za stolem v Kodani budou, v, eh, budou zástupci vlád a my budeme jenom eh, dohlížet na komisi a na radu, aby se drželi našich návrhů a našich závazků a našich slibů. A také budeme chtít vytvářet eh, nátlak, budeme vytvářet eh, pozitivní klima, které by mělo vést k určité dynamice v nadcházejícím týdnu, tak aby vlády udělaly více, než slíbily doma. Na Bali a v Rio de Janeiro jsme byli svědky toho, že eh, občanská společnost spolu se zástupci lidu z parlamentu vždycky se hrajou velice důležitou úlohu na takovýchto konferencích OSN. My v parlamentu jsme přijali usnesení, o kterém hovořil pan předseda, které je eh, komplexní. Máme eh, systém pro obchodování s emisemi, máme eh, cíle pro snižování emisí oxidu uhličitého. Nicméně závazky musí přijímat nejenom průmysl. Nejedná se jenom o potom dopravu, dopravu silniční, ale i o dopravu leteckou a námořní, které se to týká. I ty stále více přispívají ke globálním emisím sklinových plynů. A potom se tady také jedná o e, lesy a využití půdy. A tady už se dostáváme okamžitě k našemu dnešnímu tématu. E, k tomu, jak způsob spotřeby a výroby potravin pro rostoucí populaci ovlivňuje toto téma. Já s radostí oznamuji naše dnešní řečníky. Naším prvním řečníkem bude doktor Ellen Dangur z London School of Hygiene and Tropical Medicine. A potom to bude Mary McGuinness, která je zpravodajkou pro společnou zemědělskou politiku a globální potravinovou bezpečnost na, na výboru pro zemědělství a Kryton Arzenis, který je členem na výboru pro eh, životní prostředí, říká řečník. V Evropě pěstujeme demokracii a jsme na to eh, hrdí. Máme celou řadu názorů zastoupených mezi sebou. Máme tady lidi, kteří si myslí, že klimatické změny se eh, dějí a není, nesmíme eh, čekat s bojem proti ním. A potom tady máme samozřejmě také lidi, kteří si to nemyslí a, a i ti pozvednou svůj hlas. Nicméně my tady budeme eh, říkat, že všechno, co souvisí s eh, výrobou masa, souvisí s globálním oteplováním, ale může tady u nás říct eh, říci každý, co chce. Teď ovšem předám slovo doktoru Elenu Dangurovi, aby otevřel naši debatu. Děkuji vám. A děkuji vám za pozvání k tomu, abych zde dnes vystoupil. Potřebujeme potraviny k tomu, abychom přežili. Kolik potravin potřebujeme a jaké potraviny potřebujeme? Jak by měla vypadat naše celková dieta? Zatím to eh, byla převážně otázka pro lidi, jako jsem já. Já jsem eh, odborník na veřejnou výživu, ale také pro eh, státní úředníky, kteří radí spotřebitelům, jak se zdravě najíst. Ukazuje se, že veřejné zdraví musí být eh, primárním ohledem při eh, stanovování mezinárodních výživových směrnic a národních. Nicméně teď je zřejmé, že debata a výzkum o eh, zdravé výživě potřebuje mnohem širší zaměření. Příliš dlouho se oddělovaly akademické disciplíny a státní úřady od sebe. A to vedlo k tomu, že výzkumníci byli uzavřeni do svého světa a stát byl uzavřen do svého světa. Nadcházející klimatické změny nás nutí k tomu, abychom to změnili. Klimatické strategie ukazují, že je třeba, aby populace měla přístup ke zdravé a smysluplné výživě. A o tom se teď musíme začít hlavně bavit. Zemědělský sektor přispívá 10 až 12 k celkovým emisím globálním eh, skleníkových plynů. Další výrazné emise pocházejí se změněn v používání půdy, jako je odlesňování, které souvisejí s výrobou potravin. A emise z tohoto sektoru eh, se předpokládá, že eh, narostou o polovinu, takže do roku 2030, tedy o 50 my s tím eh, toho ovšem nemůžeme příliš eh, nadělat. Nebo ano, potřebujeme potraviny a eh, zemědělci právě poskytují naše potraviny. Takže se musíme klást opět ty základní otázky, kolik potřebujeme potravin a jaké typy potravin bychom měli vyrábět a jíst, pokud prevenci klimatických změn bereme vážně. To jsou důležité otázky, které propojují zemědělství, potravina a e, zdraví s otázkou změny klimatu. Na začátku tohoto e, roku mezinárodní e, skupina vědců, kterou koordinovala London School of Hygiene and Tropical Medicine, si dala za úkol odpovědět na některé tyto otázky. My jsme v Eh, poukázali na konkrétní strategie, které by mohly eh, v zemědělství do roku 2030 omezit eh, emise skleníkových plynů a také jsme poprvé kvantifikovali efekty, které by tyto strategie měly na zdraví populace. Byl to takový myšlenkový experiment, abychom se pokusili identifikovat, jestli budou ještě nějaké uh, vedlejší efekty na eh, zdraví, vedlejší efekty eh, politiky, která má omezit emise skleníkových plynů. Naše výsledky byly eh, nedávno zveřejněny v respektovaném lékařském časopisu The Lancet. Naším předpokladem bylo, že snížení emisí skleníkových plynů v zemědělství by muselo dosáhnout stejné velikosti jako v ostatních sektorech, jako v dopravě. Vycházeli jsme z předpokladu, že naším luxusem není vybírat si, kde uděláme škrty. Škrty musíme provést všude, v každém sektoru. A v naše odhady jsme založili na datech, které jsme měli z Velké Británie. Předpokládám, že všichni víte, že FAO odhadla, že výroba dobytka je eh, příčinou čtyř pětin eh, eh, všech skleníkových plynů, které vzniknou v zemědělství. Takže jsme se přirozeně zaměřili na produkci dobytka. Zatímco je možné zefektivnit výrobu v zemědělství všude, například v oblasti hospodaření s odpadem, tak strategie, které se budou zaměřovat na v produkci v dobytka, pravděpodobně nejvíce omezí Eh, v ty eh, celkové eh, výsledky. Ovšem my nepotřebujeme výsledky, tedy jíst výrobky z dobytka, jako je mléko a maso. Ukazuje se, že děti do pěti let potřebují tyto výrobky do na to, aby získali určité vitamíny a minerály. Ovšem, ukazuje se, že eh, přílišné, eh, přílišná konzumace těchto výrobků souvisí s špatným zdravím. Například eh, velký příjem saturovaných, tedy nasycených tuků souvisí s zvýšeným rizikem vzniku srdečních onemocnění. Také je eh, mnoho důkazů, že eh, výroba eh, nebo že velká konzumace červených mas souvisí s zvýšeným rizikem vzniku určitých typů rakoviny. Takže ty Eh, je zřejmé, že maso a mléko potřebujeme v určité fázi života, nicméně střídmost je jako vždy důležitá. Takže teď se vrátím k našemu výzkumu. Zemědělský sektor dlouhá léta pracoval na zvýšení efektivity a na snížení emisí skleníkových plynů a došlo k určitému důležitému pokroku. Nicméně eh, stávající odhady eh, ukazují, že stávající praxe, jako je správné hospodaření s hnojivy, a s ehm, s dalšími záležitostmi v zemědělství ehm, nestačí. Bylo by třeba omezit, eh, alespoň ve Velké Británii, eh, celkovou výrobu eh, nebo produkci dobytka o 30%, kdybychom měli snížit celkově skleník, tedy vznik skleníkových plynů z tohoto sektoru. Nicméně naším jediným cílem nebylo Eh, zjistit, jak eh, jakým způsobem bychom mohli omezit eh, objem vyráběných skleníkových plynů, ale jak to ovlivní tyto strategie, jak to ovlivní tyto strategie zdraví lidí. Zjistili jsme, že kdyby tyto strategie byly provedeny, tak by došlo k poklesu konzumce, konzumace eh, v nasycených eh, tuků. Ischemická choroba srdeční je nejčastější příčinou eh, smrti v zemí s vysokými příjmy a globálně způsobí 7 milionů úmrtí za rok. My jsme odhadli, že asi 30% omezení spotřeby v nasycených tuků živočišného původu by vedlo k podstatnému snížení zhruba v řádu 17% těch předčasných úmrtí na srdeční onemocnění u dospělých e, ve Velké Británii. To je 18 tisíc e, předčasných úmrtí e, za rok neboli asi 3% lidí, kteří v Británii ročně umřou. Jinými slovy, my jsme dělali strategie pro uh, zemědělství, uh, aby uh, se snížil objem uh, skleníkových plynů ze zemědělství a zjistili jsme, že kdyby se ty strategie implementovaly, tak by to také vedlo ke snížení spotřeby nasucených živočišných tuků a mělo by to výžas, úžasný dopad na eh, lidské zdraví. Je to eh, skvělá eh, zpráva, je to politika, která je dobré, dobrá pro životní prostředí i pro veřejné zdraví. To je vzácný případ toho, kdy to má vícestranný pozitivní efekt. Kromě toho ještě může zdraví mít z tohoto další přínosy. Například může se snížit výskyt určitých typů rakoviny. My jsme samozřejmě eh, řekli, že eh, naše odhady jsou v určitém ohledu nejisté a měly by se považovat pouze za orientační, eh, pokud jde o Eh, možné přínosy eh, na, ve, na zdraví lidí, přínosy těch eh, strategií na omezení skleníkových plynů. Samozřejmě, naše odhady vycházejí pouze z britských dat. Některé typy zemědělství mají poměrně eh, nízké eh, v emise skleníkových plynů, eh, nižší než hromadná masová výroba v dobytka. A mm, je nám také zřejmé, že v rozvojových zemích jsou zvířata klíčovým zdrojem živobytí pro řadu lidí. My si myslíme, že země, které spotřebovávají hodně eh, produktů eh, z eh, dobytka, by měly snižovat spotřebu. Ne, jiné země to nenavrhujeme. Ovšem, jak je možné změnit vzorce spotřeby dospělé populace? V Británii dospělí muži se odhaduje, že konzumují více než kilo masných produktů ročně je nezbytné, aby eh, eh, člověk jedl tolik. Docela jistě to není nezbytné pro zdraví a já jsem dokonce říkal, že eh, velké množství produktů z dobytka skonzumované vede k špatným dopadům na zdraví. Nedávno se odhadlo, že když se budeme držet národních doporučení pro výživu, tak to může snížit výdaje na zdravotnictví až o 20 miliard liber eh, za rok v Británii. To by bylo další další přínos, další výhoda. Několik zemí už eh, se eh, snaží snížit spotřebu živočišných produktů a to i pro dobro své populace, i pro dobro svého Eh, své populace. V Belgii například eh, se eh, zavádí bezmasné, bezmasný den v týdnu. Ve Švédsku se uvažuje o něčem podobné a švédské potravinové produkty všechny nyní na sobě nesou nálepku s tím, jakou udělali takzvanou uhlíkovou stopu. To jsou odvážné a důležité první kroky k řešení globální klimatické krize. Vědomí toho, že eh, všechno, co děláme, včetně toho, jaké si vybíráme jídlo, eh, má nějaký dopad na životní prostředí, je velice důležité. Státy čelí eh, různým problémům, ale ochladit náš vášnivý vztah k masu a živočišným produktům je docela jistě pro začátek nezbytné. Děkuji mnohokrát, doktore Dangure za velmi moudrý úvod našeho slyšení. Sir Paul McCartney se zasazuje o pondělí bez masa, já jsem katolík a my jsme drželi bezmasý pátek. Já myslím, že již po tisíce let lidé věděli, že jeden den v týdnu bez masa je pozitivní, zdravý a je to výsledek kolektivní moudrosti od nepaměti. Takže se dostáváme k dalším řečníkům, kteří mají mluvit maximálně čtyři minuty. Máme poměrně dlouhou řečnickou dobu v našem parlamentu a Merit McGuinness z výboru pro zemědělství se vyjádří také. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za varování. Musím také uznat, že jsem katolička a možná, že se to týká nakonec náboženství. Ale bylo nám řečeno, abychom jedli ryby v pátek, abychom spasili své duše. A nyní eh, se máme vzdát masa v pondělí, abychom spasili planetu. A ani jedno nestačí. A upřímně za to eh, pouze vegetarián by mohl navrhnout, abychom měli, abychom měli bez masa pondělí po pečení v neděli máme vždy zbytky v pondělí a je to vážná debata. Já jsem také členkou výboru pro životní prostředí v Evropském parlamentu a, a pracuji ve výboru pro zemědělství. Všichni, kteří se dnes vyjádřili, budou si vzájemně naslouchat a my eh, mluvíme různými hlasy, ale naše sdělení určitě bude mít ohlas u našich partnerů. A chtěl jsem skoro říct, že budeme zpívat ze stejných not. Jsem přesvědčena, že zemědělství a živočišná výroba jsou součástí problému, ale nejsou zásadním problémem u klimatických změn. Živočišná výroba je určitě součástí řešení, ale ne jediným řešením. A když se budeme zabývat evropským zemědělstvím, udělala obrovské kroky pro snížení emisí zemědělci a ti, kteří obdělávají půdu, hovoří o těchto otázkách. Jsou to lidé, kteří se zabývají těmi touto prací a přeji se, aby slyšeli tuto diskusi a věřím, že se také vyjádří. A my jsme snížili emise ze zem, z evropského zemědělství a víme, jak na to. Výzkum nás orientuje směrem, který znamená další zlepšení. Zemědělci vítají tyto informace a předřečník uvedl zajímavé informace, které chci převzít, ale neprosazuje, abychom vypustili maso z jídelníčku úplně. Ehm, dva z klíčových řečníků navrhují, abychom tedy zcela maso vypustili z, naš, z naší výživy. A já nejsem odbornicí na výživu, ale jsem matkou. A obvykle se zabývám naším jídelníčkem doma. Uh, a na rozdíl od eh, Edwarda McMahon Scotta si dám ráda krocana a vychutnám kvalitní jídlo, ale také jim vločky ráno, jim porič. Možná on také. A nechci nutit porič každému, pokud mu nechutná jako řešení. Jsem přesvědčena, že střídmost je řešením řešme zemědělství celosvětově, protože emise ze zemědělství celosvětově narůstají, přičemž v Evropské unii klesají. Živočišná výroba je důležitá v rozvojovém světě a jsem trošku znepokojena, že sdělení z našeho parlamentu poškodí rozvojový svět. A to, co znamená živočišná výroba. A také otázka výroby mléka je důležitá v rozvojovém světě. A také rozvojový svět a nastupující ekonomiky chtějí mít stejný jídelníček a stejnou dietu, jako máme my. A my si nepřejeme, aby sledovali naše špatné zvyky, avšak nenavrhujeme, že pokud celý svět bude vegetariánský, podaří se nám vyřešit nebo zmírnit problém klimatických změn. Já jsem vstoupila do parlamentu dnes rána a cítila jsem, jak je tu teplo. A to ještě nezačala naše debata. Je tolik způsobů, jak poukazujeme na to, co mohou udělat ostatní a nejsme schopni jednat sami. Mohli bychom zmírnit teplotu a vlastně systém se nemůže změnit takto rychle. Chci vám říci, že pokud je o zemědělství, obrovsky se změnilo, pokud mohu říci za dobu, kdy se zabývám touto otázkou. Došlo k obrovským ženám a ty změny budou nadále pokračovat, avšak jsem přesvědčena, že potřeba, abychom, aby existovala živočišná výroba v Evropě, je potřeba, abychom byli schopni pracovat v tomto směru lépe, ale neměli bychom odcizit od této diskuse ty, kteří obdělávají půdu, protože by mohli cítit takové odcizení. Je třeba je zahrnout, abychom byli schopni všichni dosáhnout pokroku. Děkuji. Uh, Děkuji, Merit McGuinness z, zemědělského výboru. Samozřejmě zemědělství není problémem, je součástí problému a je tu snaha, aby také byla součástí řešení dáváte si pečení v poledne a zbytky v, pondělí, v neděli a v zbytky pondělí. A nyní tedy vystoupí Kryton Arsenis z, z, z zemědělského výboru a, a z výboru pro rozvoj. Nevíme dost o antropogenních zvenách klimatu a když přicházíme do parlamentu, tak jsem přemýšlel o tom, jak eh, co nejlépe přispět eh, ke globálním eh, hrozbám pro životní prostředí a skutečně nevíme, jak naše země funguje, abychom mohli vyřešit tyto problémy. Avšak víme, že jsme čelili podobným hrozbám z období studené války. Jaderné hrozbě jsme čelili, souvislo to obávali jsme se, že Reagan nebo Gorbačov stisknou tlačítko a spustí jaderný konflikt. A dnes vlastně každý z nás mačka vypínač, aby rozsvítil, aby nastartoval auto nebo spustil elektrárnu. A nejsme si často vědomi vzájemných vazeb v přírodě a nevíme, do jaké míry naše aktivity urychlují klimatické změny. A tato diskuse je důležitá, protože přispívá eh, k, k diskusi, o které bychom měli vědět. FAO spočítal emise z živočišné produkce jako 18 celkových emisí. A já jsem slyšel od Institutu World Watch, že tento podíl je 51%. To znamená, že FAO nezapočtalo všechny údaje. Zdá se, že živočišná produkce skutečně přispívá ke klimatickým změnám významně. A samozřejmě spotřeba energie je zahrnuta do těchto výpočtů. To znamená, že my spotřebáváme tyto živočišné výrobky a jak uvedla paní McGuinness, Zemědělství obecně eh, klesá v Evropě a spotřeba živočišných výrobků významně narůstá, takže když spotřebáváme vlastní živočišné produkty a produkty z rozvoje zemí, stále jich tedy spotřebáváme každý rok více. My, Evropané, platíme za to, že dochází k odlesňování, aby se zvýšila zemědělská výroba v některých případech pro živočišnou výrobu, kterou nakonec vlastně budeme spotřebovat sami. Takže zde se může každý zapojit. A pro mě obyvatele Středomoří to souvisí také s eh, naším místním jídelníčkem. Nemusíme za všech okolností jíst maso každý den. Je to vztah k masu, který je nedávný, který vznikl nedávno. Je to součástí naší eh, spotřební kultury. Můj návrh udržitelné výživové politiky je se vrátit k našem místním zvykům, k místnímu jídelníčku. A často to, to souvisí s větší možností vyrábět potraviny na místní úrovni. Děkuji mnohokrát. Děkuji, Krytone středozemní jídelníček je proslavený na celém světě. Je zdravý a i z výzkumu víme, které nemoci se ve Středomoří nevyskytují. Nyní máme 50 eh, minut eh, pro vaši diskusi. Můžete hovořit svým eh, vlastním jazykem. V parlamentu máme eh, všechny jazyky a já bych eh, řekl, že my tady máme takzvaný postup catch the eye, to znamená proceduru pro nezapsané řečníky, takže na mě mávejte a já si vás všimnu a napíšu si vás. Já si myslím, že minuta, minuta a půl není mnoho, ale stačí to na to, abyste se mohli soustředit a zeptat se na něco. A vidím, že naši poslanci a přítomní a se hlásí bohatě do debaty, tak prosím, máte minutu a půl. A prosím, představte se, odkud pocházíte. Uh, uh, Pane předsedo, zastupuji Organizaci evropských zemědělců a děkuji mnohokrát za možnost vystoupit v této diskusi. Já myslím, že je třeba zmínit několik věcí. Za prvé je třeba reagovat na způsob, kterým se počítali emise. Vůbec se nezapracovalo to, že většina z hospodářských zvířat na světě jsou na pastvách. A to že tyto pastvy jsou zelené a tedy, že absorbují fotosyntézou CO2. Kdyby to bylo započítáno, tak by se následně to, ty emise snížily o nějakých 30 až 50 v závislosti na tom, jaký systém panuje v živočišné výrobě v dané zemi. Kromě toho řečník řekl, že pouč, používá údaje ze Spojeného království, ale vůbec nebere v úvahu to, že 60% území Spojeného království se dá používat pouze jako pastviny, nikoli jako orná půda. Pak, když bychom všichni přešli na vegetariánskou stravu, tak bychom nebyli schopni se uživit. V Irsku je to třeba ještě více než 60%. V podstatě 80% se dá používat pouze jako pastviny, nikoli jako orná půda. A následně tedy se tam dají pouze eh, chovat eh, ovce nebo dobytek, nedá se to používat k výrobě plodin. A kromě toho vůbec nebere v úvahu, že pakli, že bychom přešli na vegetariánskou dietu, tak by to znamenalo, že každý rok bychom museli obdělávat půdu, což by vedlo k emisím CO2. Zatímco když máme stále pastviny, jako třeba u nás, v oblastech, kde máme živočišnou výrobu, tak v podstatě to pohlcuje CO2. Kromě toho tyto děkuji, vyčerpal jste svůj čas, ale řekl jste velmi důležité věci. Dávám slovo dále. Děkuji, pane předsedo Pierre Chevalier předseda Národní federace chovu hovězího skota a jsme zástupci také hovězího skotu v eh, Kopakořeka. Děkujeme za pozvání na toto setkání předvečer kodaňské konference. Kvalita vystoupení byla velmi zajímavá a na této půdě v Evropském parlamentu je třeba rozlišovat mezi Evropou a dalšími kontinenty, které produkují hovězí. V Evropě produkujeme hovězí na plochách, kde potrava hovězího skotu je z 80% z zelených pastvin. A tyto pastviny mají za účinek zachycovat uhlík. Jsou to skutečné vlastně prostředky, jak, odchy, jak zachycovat uhlík. Pokud je o, spo, pokud je o spotřebu hovězího masa, máme spotřebu dvou bifteků týdně a pět dnů tedy jíme něco jiného. Pokud je průměr 15 kg na rok, představuje 70 kg v Jižní Americe a 50 kg v Severní Americe. Takže význam naší dnešní diskuse je provést analýzu skleníkových plynů a vztáhnout to na situaci v Evropě a nesměšovat se situací celosvětovou. Zabýváme se extenzivním chovem v Evropě, který také má význam pro územní vybavenost, pro územní plánování a zelené pastviny v Irsku, v Normandii a jinde ve Francii, kde mléčná produkce a produkce hovězího masa je neoddělitelná od eh, krajinotvorby a společenské rovnováhy. Tedy nesměšujme evropskou situaci se situací celosvětovou. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Šovalě. Další Vittorio Brodo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Myslím si, že to bylo velice zajímavé. Je jasné, že musíme eh, tady najít určitou rovnováhu v této diskusi. Je pravda, že v půdě máme dvojnásobek uhlovodíku než v atmosféře. Proto je důležité, abychom zachycujeme dva, dvojnásobek CO2 než v atmosféře. Problém nastává ve chvíli, kdy živočišná výroba se opírá o produkty rostlinné výroby, jako třeba kukuřice, protože potom potřebujete 8 kg kukuřice krmné na to, abyste vyprodukovali 1 kg masa. A pokud toto je pravda, tak potom je otázka, kolik potřebujete, aby, eh, tedy krmiva, abyste dostali stejné proteiny z mléka. Jinými slovy, měli bychom se vždycky snažit o vyrovnanost v diskusi. A je potřeba také dobře nastavit rovnováhu mezi živočišnou a rostlinnou výrobu. Caroline Lucas má slovo což je poslankyně ze Spojeného království. Děkuji a jsem ze strany Zelených ze Spojeného království. Velmi vítám tuto diskusi. Řada z nás chtěla, aby jsme hovořili o tématu emise ze, výro... ze živočišné výroby. Už několik let jsem ráda, že se to bere vážně. Mám jednu otázku a jednu připomínku. Otázka je na řečníka z London School of Hygiene, který řekl, že děti, které jsou mladší než pět let, potřebují trochu masa, aby měli vyrovnanou stravu. A ptám se na vědecký původ této studie, protože pokud vím, tak je to sice složitější, ale možné dosáhnout úplné a vyrovnané stravy i bez masa i pro děti mladší než pěti let. A ta připomínka, vy jste hovořil o situaci, která je pro všechny výhodná, tedy když snížíme spotřebu masa, tak je to dobré jak pro zdraví, tak pro klima. Já si myslím, že to je výhodné pro tři strany, protože to není dobré jenom pro klima a pro zdraví, ale také si myslím, že to je dobré pro dobré zacházení se zvířaty. To tady zatím nezaznělo, protože intenzivnější živočišná výroba se méně stará o dopad na blahobyt zvířat. Takže to je téma, které bych chtěla nadnést, abychom se jim zabývali. Předchozí řečníci hovořili o konverzi, jinými slovy, jaký je poměr mezi vyprodukovanou, eh, vyprodukovaným masem anebo bílkovinou a, a množstvím krmiva. A je jasné, že pak, když budeme mít takovou stravu, jako máme teď na západě, tak neužívíme rostoucí počet obyvatel na světě, protože v tuto chvíli to, co děláme, eh, je velmi neefektivním využíváním krmiva a pícnin obecně ve světě, kde jich nemáme dostatek. Kde jich nemáme dostatek. Děkuji. Dobrý den, já jsem belgická poslankyně, také ze strany zelených, Teresno. No Chtěla jsem eh, navrhnout, abychom z této diskuse odvodili úvahu o společné zemědělské politice, protože je třeba eh, rovnováhu na vesnici mezi živočišnou výrobou a rostlinnou výrobou. A je třeba, aby skot a eh, zvířata se mohla tedy krmit travinami, protože jejich výrobky budou potom zdravější. Je třeba vlastně dbát na rovnováhu mezi tukem a dalšími součástmi. A způsob tedy eh, potravy a krmivo se souvisí. Budeme schopni tedy podporovat takový druh chovu, na rozdíl od chovu intenzivních a typů chovu, které vlastně vnucují živočišné proteiny. A vlastně to způsobuje ekologický dluh Evropy vůči ostatním kontinentům. Existují různé druhy chovu a chov, který je úzce spjatý s půdou, by měl být podporován naší politikou. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. Um, Děkuji. Děkuji, jsem z Evropské rady mladých zemědělců a ráda bych zmínila dvě věci. A nejprve kolegovi z London School of Hygiene. Bylo by velmi dobré, kdybyste více rozvedl tematiku saturovaných tuků, o které jste hovořil, když jste mluvil o živočišné výrobě a potřeby živočišných produktů. Myslím si, že kdybychom řekli, že jíst hamburger každý den je špatné pro vaše zdraví. Na druhou stranu ale jde také o to, jak se zpracovávají tyto výrobky, ani spíše než o to, o jaký produkt živočišné výroby jde máte nějaké informace o tom, jak změna krmiv by mohla ovlivnit eh, emise skleníkových plynů z živočišné výroby. Děkuji. Prosím. Hello, my name is... Jmenuji se Sebastian Taš a jsem z Evropské vegetariánské unie. Zaznělo tady, že v určitých fázích svého života byste měli jíst maso. Já bych k tomu přispěl tímto názorem. Americká dietologická asociace, což je největší asociace odborníků na stravování, každoročně vydává studii o vegetariánství a říká, že i vyrovnaná veganská a zvláště pak vegetariánská dieta je vhodná ve všech fázích života, včetně těhotenství a dětství. Takže i když nejíte živočišné produkty, můžete žít velmi zdravý život. Děkuji. Hello, my name is Kun. Jmenuji se Kun Buchart a zastupuji asociaci evropských výrobců A rád bych zmínil jednu, jeden aspekt, o kterém se tady zatím nehovořilo. Co mohou spotřebitelé udělat, aby přešli z této stravy, která je více založena na mase, na stravu, která je více založena na jiných produktech. Výrobci soji a nabízejí praktická řešení. Sojové náhražky, masa a mléka jsou velmi chutné, mají nízkou hladinu špatných cholesterolu a jasně napomáhají v boji proti problémům, které byly zmíněny v první přednášce. Naše produkty také mají nižší dopad na zvyšování emisí CO2. U, mas, u mléka je to třeba pěti násobek a u masa dokonce desetinásobek, tedy sojová náhražka má desetkrát méně a pětkrát méně emisí než mléko a maso. Pokud tedy otázka zní, jak najít praktická řešení, která předložit spotřebiteli, tak odpověď zní, že tato řešení už jsou k dispozici. Proto v politických diskusích by bylo dobré zohlednit i prostředí, které umožní naší asociaci tyto výrobky předložit spotřebitelům. A to třeba tím, eh, že budeme mít možnost předkládat eh, nediskriminačním způsobem vlastnosti těchto výrobků, jak nutriční, tak ekologické. Děkuji. Obraz jsem eh, poradcem v sociálně demokratické skupině. Potřebujeme potraviny, ale kvalitní potraviny. Dokážeme si představit, jak bude vypadat naše jídlo v roce 2030, až nebude 74. Budou to pouze prášky a pilulky? Tak dobrá, jak budou vypadovat potraviny v 2030? No, <laughs> tak zeptejte se Paula McCartney, ono to možná zpívá. Nebo bude zpívat. Tak já uh, budu asi ten špatňák tady dneska, ale uh, jde o to, že uh, pořád uh, se mluví o globálním uh, oteplování a proč uh, se svět oteplil před eh, tisíci lety. A před dvěma tisíci eh, lety za eh, římského období, období, kdy se dokonce pěstovalo víto víno ve Skotsku. Podívejte se, země se neoteplila za poslední deset let, to je vědecký fakt. Evropská unie používá klimatické změny, globální oteplování, aby ospravedlnila své, svoji vlastní existenci a Paul McCartney tím byl úplně zmaten. Jako a teď je to chová se jak hlupak. A mm, víte, pane předsedo, eh, vy dobře víte, jaké to má konotace. A já vyzývám ke skepticismu. A také podívejte se na pana McMillan Scotta. On e, říká, že byl na letišti e, vyzvednout Rapol, a tak to je tak trochu e, protimluv. Jako, e, mluvím, ale nedělám to, co říkám. My eh, jako eh, britská strana nezávislosti eh, mm, pořádáme dneska ve 12 hodin party venku a říkáme tomu party jedlíků orgánů a klidně jste zváni. Tak já vám přeji dobrou chuť a doufám, že to pro vás nebude mít žádné následky. Prosím, paní. Joyce de Silva as uh, Compassioning World Farming. Já bych eh, chtěla říct, že statistiky FAO ukazují, pravděpodobně roku 2050 se zdvojnásobí počet dobytka na světě. A to bude už opravdu neudržitelné, protože v současné době už eh, skrmujeme toho tolik, co eh, vypěstujeme. Třetina uh, obilnin a 94% soji se skrmuje. Eh, které vypěstujeme. Takže bude méně potravin, které půjdou eh, lidem přímo a více než miliarda eh, lidí uléhá každou noc hladová. A my si krvíme naše prasata, dobytek a kuřata, abychom měli svá vejce a mléko a oni nemůžou mít nic. A jezdíme si naše auta a myslíme si, jak je fajn jezdit na biopalivo. Já opravdu pod podporuji eh, Caroline Lucas v tom, co říká ona o eh, eh, blahobytu zvířat. Protože, a myslím si, že ten pán, který sedí přede mnou, nemá pravdu, protože většina zvířat se chová v průmyslových podmínkách, kde se nemůže chovat přirozeně a kde mají opravdu velice špatný život. Takže mm, opravdu situace, může být eh, pro, příspěšná eh, pro všechny strany, kdy se bude jíst méně eh, masa a zvířata se budou pást venku a lidé budou zdravější. A planeta dostane šanci. Děkuji. Walking... Další uh, řečník je zatím pánem, uh, který uh, dělá barbecue. Takže jako Chris Davis asi jde na steak, nebo jak to je? Eh, Chrisi, chtěl jsi mluvit? Protože jsi poslední na eh, seznamu, než eh, předám slovo panelistům. Vidíte, jak to barbecue na Plas Luxemburg je lákavé? Už úplně zapomněl na svůj projev. Ale teď už určitě nám řekne něco jiného. Dobrá, děkuji a děkuji kolegovi eh, Polu Natlovi eh, eh, ze, stejného, ze stejné oblasti, že tady zůstal, abych ho mohl urazit. Já bych řekl, že část této debaty je umělá. Prostě buď je tady někdo masožravec, někdo vegetarián. No dobře. Většina z nás jsou všežravci jsou dobré zdravotní důvody, proč bychom měli omezit naše rostoucí spotřebu eh, v masa zdravotní i ekologické, ale je třeba všechno vyvážit. Za prvé bych se chtěl omluvit za eh, ten vzdělávací systém na severozápadě Anglie, eh, za to, že vytvoří někoho, kdo je přesvědčen o tom, že když jsme měli jeden teplý rok naposledy v roce 98, tak už není globální oteplování. Bohužel ten princip průměru mu neutkvěl v paměti. A také jsem se chtěl omluvit eh, za to, eh, že město, které eh, já a Paul na to tady zastupujeme, Manchester a Liverpool, v mnoha případech Eh, se často eh, liší mezi eh, jednotlivými svými oblastmi, pokud jde o očekávanou dobu dožití svých obyvatel. A část toho je dána výživou a tím, že spousta zejména chudých lidí žije z výživy, která do značné míry je tvořena tuky. To vede k nižší očekávané době dožití a k srdečním onemocněním. Já si myslím, že je to závažná věc, já si myslím, že tohle je třeba řešit a myslím si, že chudší lidé eh, v Liverpool i v Manchesteru eh, mají eh, právo dožít se déle, stejně jako ostatní lidé a mm, je mi líto, že Jukov si myslí, že tohle je všechno k smíchu. Uh, uh, Děkuji vám mnohokrát a Myslím si, že jsme vysakli velice zajímavé uh, příspěvky a teď panelisté mohou dvě, tři minutky uh, vystoupit, tak uh, Kvitone. Nebo chtěl jsi něco říct, nebo stačí? Já bych akorát dodal, že to, jak se chovají zvířata, je samozřejmě důležité. Je to důležitá otázka naší kultury Máme tady celou eh, řadu otázek, protože docela jistě to přispívá k eh, mm, změnám klimatu a spoustu ekologickým, eh, ke spoustě ekologickým věcem. Víc toho asi neřeknu. Děkuji. Děkuji. Mary McGinnis? Něco k tomu, jak vyrábíme potraviny? Zemědělství? Tím si se zabýváš? Děkuji, pane předsedo. Já eh, nebudu hovořit tak stručně, takže vás poprosím o trpělivost. Myslím si, že eh, ta naše vystoupení tady ukazují, eh, jak všichni k tomu mají vyhraněné názory k té otázce. Chris Evans, který řekl minulý, tý, minulý týden, že nejí maso, myslím si, že vystoupil velice poctivě Eh, říkáte, že chudí lidé eh, špatně jedí. A myslím si, eh, že tohle je celé otázka vyšší střední třídy. Já si přeju, aby to se týkalo i lidí, nebo aby to zajímalo i lidi, jejich zdraví je ovlivněné tímto. Ovšem máme tady eh, lidi, kteří zastupují jednotné vyhraněné zájmy a pokud eh, na to budou tlačit, tak se neposuneme. Já jsem opravdu ze zemědělství a Evropská unie má nejpřísnější předpisy v oblasti eh, blahobytu zvířat ve všech systémech výroby. Nedělá nicméně nic na jejich obranu na, světové, na úrovni světové organizace světového obchodu. A dokonce i v Ženevě teď zrovna bojují za volný obchod. My netlačíme za to, aby eh, zemědělci eh, mm, eh, naplňovali to, čemu se říká veřejná služba. My tlačíme zemědělce k tomu, aby neúprosně vydělávali, tedy produkovali více a vydělávali méně. Mě to opravdu rozhorčuje. My jsme tady v těžké pohodě v Evropském parlamentu. Přijmeme si Eh, člověka, eh, který eh, nejí maso a který by se ale mohl dovolit sníst nás všechny, kdyby si to usmyslel. Mohl by si nás koupit. Já věřím ve střídmost, věřím ve všechno to, co tady bylo řečeno, zejména o té Eh, v půdě zatravněné. A myslím, že tady byla paní Fitzpatrick, která eh, se ptala na eh, výzkum. Ano, i v Evropě, i v Austrálii se hovoří o tom, co skrmovat těm, nebo čím krmit ty kopytnace. Já jsem bohužel v umírněná a nudná, ale už jsem právě chtěla Eh, říci, aby jedli koláče, ale eh, nebudu, <laughs> nebudu říkat eh, nic v Evropě. Děkuji. Teď doktor Dangu dvě, tři minuty. Děkuji. Jsem velmi rád, že tato diskuse vyvolala tolik úvah a názorů a pokud někdo má názor, protože vlastně důležité, abychom měli názory na to, co jíme každý den. A skutečností je, že bychom to měli přemýšlet více, měli bychom více přemýšlet o dopadech na životní prostředí toho, co jíme. Chci se vrátit k některým bodům, které zde zazněly. Je velmi důležitou otázkou, eh, vlastně jakým způsobem dochází ke krmení eh, dobytka. A nejdůležitější je vlastně do, jaký je rozsah udržitelného chovu skotu, který se pase na pastvenách. Pokud příliš využíváte pastveny, tak dochází naopak k možnosti, že nebude ukládán uhlík do pastvin. A diskuse se týkala dobytka, to znamená ovcí a skotu, ale prasata a drubež, čím se, čím se živí? Obilo, jedí soju nebo obiloviny? A jaké jsou dopady produkce těchto plodin pro produkci prasat? Nehovoříme pouze o ovcích a skotu, ale hovoříme o veškeré živočišné produkci. Já naprosto souhlasím s významem komentáře z čísla 34, které, který se ozval. Je, každý má právo na zdravou výživu a zpracované potraviny mohou obsahovat eh, nasycené tuky a sůl ve velké množství. A my jsme vzdělaní a můžeme si vybrat zdravé potraviny, ale jedni tuto možnost nemají. A to není správné. Mají také právo na zdravé potraviny a mají právo na zdravou existenci, zdravý život. A samozřejmě, abych zareagoval na zástupkyně mladých zemědělců, souvisí to s chovem, se snížením emisí, ale je také zřejmé, že můžeme krmit, skrmovat určité krmivo a má to dopad na kvalitu potravin. Konečně moje reakce na vegetariány, kteří, s kterým se nelíbil můj komentář. Samozřejmě je důležité konzumovat maso a mléko a je třeba rozlišovat rozvojové a rozvinuté země a je důležité pochopit, že samozřejmě je možné splňovat potravinové požadavky v bohatších zemích, ale v chudých zemích to často možné není. Výživová hodnota potravin je často tak nízká, že požadavky na výživu u dětí často nejsou splňovány. A to je prostor pro výzkum, ale zdá se, že skutečně u, u malých dětí ty požadavky na maso existují. A je třeba, Evropský parlament se vážně zabýval těmito otázkami. My nemůžeme si dovolit říkat, je to v pořádku, doprava to, to zvládne a nebudeme mít tedy emise z dopravy, ať to bude stačit. Je třeba, abychom splnili naše cíle v oblasti emisí, eh, musíme se tím zabývat, protože já nechci být tím, který by říkal, já jsem se o to nepokusil. Děkuji mnohokrát za živou diskusi. Nyní máme přestávku na kávu a půl dvanácté se opět setkáme a budeme pokračovat. Děkuji účastníkům panelu, tedy uvidíme se za čtvrt hodiny. A není povoleno donášet kávu do sálu. Dámy a pánové, vítám vás na slyšení, které se týká globálního oteplování a potravinové politiky. Let's meet, let's heat. Doufám, že se vám líbila přestávka na kávu, že jste si příjemně popovídali a vítám vás zpět, abyste si vyslechli další řečníky. Ráda bych vám představila pana Olivera Des Schutera, který je zvláštním zpravodajem OSN pro otázku práva na potraviny. Velmi se těšíme na jeho projev. Bude hovořit o činnosti OSN, o jeho roli a sdělí nám i jakési rady. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, jsem velmi vděčný za toto pozvání přispět ke slyšení v Evropském parlamentu o dopadu našich voleb spotřeby na celosvětovou bezpečnost potravin a na právo na potraviny. Tato diskuse přichází v optimální dobu. Zaprvé jako výsledek celosvětové krize cen v roce 2007-2008 došlo k novému bezprcednímu zájmu o novém promýšlení našich zemědělských systémů. Obrovské změny jsou tedy před námi. Přímé investice v oblasti zemědělství se celoročně zvýšily na 3 miliardy dolarů ročně v období 2005-2007 oproti 600 milionům dolarů v 90. letech. A to je vítaný vývoj. Investice v zemědělství mohou mít významný dopad na snižování chudoby. A jeden z důvodů, proč potravinový systém prochází takovou krizí dnes, je protože od 80. let investice v zemědělství byly nedostatečné. Musíme si klást otázku nejen kolik peněz mají do zemědělství, ale také jaký typ výroby má, mají investice podporovat, jaký dopad na příjmy a jaké to má dopady na životní prostředí. Vlády jsou si dnes čím dál více vědomy souvislosti mezi klimatickými změnami a bezpečností potravin. Nedávno jsme viděli v východní Africe, v Indii a v oblastech Střední Ameriky, které byly zasaženy jevem El Niño. Klimatické změny již ohrožují schopnost celých regionů zachovávat současnou úroveň zemědělské výroby. V subsárské Africe a v některých částech Asie klimatické změny ovlivní srážky, ovlivní fre- frekvenci sucha a průměrné teploty. Méně vody bude dostupné pro zemědělskou výrobu. A IPCC odhaduje, že v Jižní Africe zemědělství, které je zásobováno dešťovou vodou, se sníží o 50% v letech 2000 až 2020. Celkově za to naše výrobní kapacita celosvětově se sníží minimálně o 3% do let 2080 ve srovnání s úrovní z roku 2000. A až o 16 pokud se neprojeví účinky uhlíkové fertilizace. I když tyto vyhlídky jsou neradostné, jsou stále příliš optimistické, nezahrnují dopad četnějších extrémních eh, klimatických jevů, jako jsou záplavy a sucho, které jsou bezprostředním dopadem měnících se modelů počasí. A také neberou v úvahu skutečnost, že rostoucí hladina moří může znamenat eh, zasolení pobřežních vod. Neberou v úvahu riziko snížené zemědělské výroby z důvodu nedostatku vody pro zavodňování a ledovce, které tají v Himalájích, mohou zvýšit záplavy a mohou ovlivnit dodávky vody velkému počtu obyvatel ve střední a jižní Asii. Více než miliarda osob může být zasažena v roce 2050 a výsledkem toho se výnosy sklizní sníží o 30% ve střední a jižní Asii do roku 2050. Konečně znehodnocení půdy pokračuje děsivou rychlostí. Zemědělství je obět, obětí klimatických změn, ale je také vníkem. A tudíž eh, přímé investice do zemědělství, které berou v úvahu dimenzi životního prostředí, má klíčový význam. Neudržitelné formy zemědělství a neudržitelné formy spotřeby urychlují trendy globálního oteplování. Moderní zemědělství představuje 14 celkových emisí skleníkových plynu na světě. Změny využití půdy, včetně odlesňování za účelem zemědělské půdy přispěje 19%. A i když lesy mají klíčovou úlohu při zachycování CO2, ukládají 45% pozemního uhlíku, jsou v současnosti ničeny v masivním měřítku. Avšak jedna otázka je však eh, vlastně vytěsňována globálních eh, jednáních o bezpečnosti potravin. Dopad způsoby spotřeby v bohatých zemích na naši schopnost eh, nakrmit zeměkouly. A tyto způsoby výživy odpovídají za situaci, které čelíme. Potraviny, které jíme, vlastně určují, jak vyrábíme potraviny. Nárůst živočišné výroby jako reakce na náš požadavek na maso má obrovský vnější negativní dopad, který není započítán do cen potravin. Ze 14% skleníkových, emisí skleníkových plynů ze zemědělství hnojivo představuje 38% a živočišná výroba 31%. Ve studii dlouhý stín živočišné výroby, byla to studie FAO, bylo zde zaznamenáno, že odlesňování za účelem vytváření pavstin zde živočišná výroba představuje 18 skleníkových plynů a vlastně zdvojnásob, je dvojnásobný dopad oproti dopravě. Pokud jde eh, o pastviny na, pro krmivo, představuje to 70 veškeré zemědělské půdy a 30 ploch na zeměkouli dochází k rychlé expanzi pastvin a to je jeden z důvodů pro odlesňování, zejména v oblasti Amazonie. To, dámy a pánové, není optimální využívání našich omezených zdrojů. Program Spendhouse pro životní prostředí zveřejnil zprávu Úloha životního prostředí při zabránění budoucích potravinových krizí. Bylo zde zaznamenáno, že při snížení spotřeby masa v průmyslových zemích a omezením do roku 2050 na úroveň na hlavu 30 z roku 2000, to znamená 37,4 kg ročně. Uvolnili bychom 400 milionů tun obilovin pro lidskou spotřebu a to by pokrylo roční kalorické potřeby 1,2 miliardy lidí. A pokud bychom nezměnili současný stav do roku 2050, 573 milionů tun obilovin bude používáno na nepotranové účely a minimálně 1,65 milionů tun bude použito jako krmivo. A to by pokrylo kalorické potřeby 4,35 miliard lidí. A to nejsou jediné dopady živočišné výroby a rostoucího významu živočišné výroby. Přílišné využívání pastvin zbavuje půdu vegetace a vystavuje ji erozi z důvodu větru a vody. A populace dobytka se zvýšila na 1,5 miliardy v roce 2001 podle statistiky FAO. Počet ovcí a kos se zvýšil z 1 miliardy v roce 1950 na 71,75 miliardy současném období. Tento nárůst od 50. let vedl k přílišnému využívání pastvin. A od roku 1950 jsme přišli o 680 milionů hektarů. 20 veškeré půdy, která byla tedy znehodnocena přílišným využíváním. Samozřejmě ten obrázek je složitější, je třeba vzít v i další faktory živočiš, živo, zvířata spotřebují pět kalorií na, jedno, na jednu kalorii masa, kterou vyprodukují. Ta míra v Indii je 1,5 kalorií. V Keni, kde se nekrmí eh, obilí, ale vedlejší zemědělské produkty, které nemohou konzumovat lidé, eh, živočišná produkce vydává více, než spotřebuje. A to představuje zdroj příjmu, který by nakrmil jednu miliardu osob na světě, což je jedna třetina chudých na vesnici. Proto musíme rozlišovat mezi různými způsoby výroby masa, různými způsoby, jak spotřeba ovlivňuje bezpečnost potravin. Emice skleníkových plynů, přílišné využívání půdy, zhoršování kvality půdy a neefektivita způsobená plodinami které by měly být používány pro lidi. To má dopad na různých úrovních a souvisí to s různými typy živočišné výroby. A ovlivňuje to příslušnou populaci, jak pokud o výrobu, tak na konci výrobního řetězce. Nemůžeme nadále definovat kvantitativní cíle, jakými jsou například potřeba zvýšit výrobu masa na 200 milionů tun, abychom dosáhli 470 milionů tun v roce 2050. To je cíl, který byl dopředu definován summitem FAO o bezpečnosti potravin, abych, aniž bychom spochynili trendy na stránce poptávky, kdy epidemiologové nás neustále varují před riziky související se zvýšením podílu masa na naší potravě. Vřele vítám diskusi, která byla dnes spuštěna. Lidská práva mohou pokračovat pouze, když dochází k prolomení tabu. Když jedinci mezi nejodvážnějšími a nejosvícenějšími si dovolí položit otázky, kteří většina, které většina lidí pokládat nechce. Chci proto vřele poděkovat předsedovi Evropského parlamentu Jiří Buskovi a místo předsedovi Edwardu McMillan Scottovi, že svolali toto slyšení a těším se na další spolupráci na toto téma do budoucnosti. Děkuji. Mnohokrát vám děkuji, pane diskutere. Těm z vás, kteří eh, nic o panu Deskyterovi nevíte, eh, bych řekla, že není jenom zvláštním zpravodajem o eh, tedy k právu na potraviny v OSN, ale také je zakladatelem sítě EU nezávislých odborníků k eh, základním právům a také eh, přispívá k výuce lidských práv na univerzitách. Děkuji vám eh, za to, že jste zde nastínil, že právo na potraviny je lidské právo. Dámy a pánové, teď si dáme krátkou pauzu, abychom umožnili dalším řečníkům Eh, aby se zde usadili. Ale prosím, zůstaňte vy na svých místech, budeme hned pokračovat. Macmillan Scott will take over now. I know, I am it. Thank you very much. Dámy a pánové, poslední eh, část eh, našeho slyšení bude v přítomnosti dvou uh, silných zastánců menší spotřeby masa. Oba dva jsou to v podstatě vegetariáni, já akorát maso nejím. Naším prvním řečníkem bude doktor uh, Rajenda Pachauri kdokoliv, kdo studuje eh, v otázky životního prostředí a zejména změn klimatu, zná tuto legendu, která je předsedou eh, mezivládního eh, panelu pro klimatické změny, doktora Rajenda Pachauri. Mnohokrát vám děkuji za tuto skvělou výsadu. Dámy a pánové, vážení poslanci, zástupci médií, přátelé a kolegové. Je mi opravdu jedinečnou poctou zde s vámi dnes být a pohovořit o něčem, co si myslím, že je nesmírně důležité pro budoucnost lidstva. A pro blaho všech druhů na této planetě. Já osobně věřím, že problém eh, klimatické změny nyní nabral takového rozměru, že už jej nadále nemůžeme přehlížet. Nyní se nacházíme v předvečer konference eh, v Kodani a doufáme, že tam bude dosaženo silné dohody a že všechny země, které mohou svět změnit, nejenom pokud jde o přizpůsobení na eh, dopady klimatickým změnám, nebo také, eh, ale také eh, pokud jde o zmírnění dopadů klimatických změn, přijmou kroky, které opravdu ke změnám povedou. Kromě toho, co mohou dělat státy a vlády, tak my lidé, příslušníci naší lidské společnosti, můžeme sami za sebe udělat velký kus práce. Mahatma Gandhi měl v životě jednu důležitou zásadu. Říkával, buď změnou, kterou chceš vidět ve světě. A lidé se ho někdy ptali, jaké je vaše poselství pro uh, nás, pro všechny ostatní. On říkal, můj život je mé poselství. A proto já věřím, že my musíme všichni jednat za sebe, abychom eh, se mohli potýkat s tím problémem eh, klimatických změn, eh, změn, které ovlivní nejenom naše děti a vnoučata, ale také nás samotných za našeho života. Já bych se rychle posunul k skutečnosti, že výroba dobytku je oblast, kde můžeme Eh, opravdu eh, provést zásadní transformaci. Nenavrhuji nic radikálního, nic, co by se udělalo ze dne na den, ale myslím si, že když eh, můžeme snížit emise mm, pocházející z výroby dobytka, tak opravdu tím změníme situaci. Proč bychom se měli změnit, zaměřit na tento sektor? 80% emisí pocházejících ze zemědělství v zásadě pochází z výroby, z produkce dobytka. FAO zjistila, že asi 18 veškerých skleníkových eh, plynů eh, vytvářených eh, za, z lidské činnosti, pokud se podíváme na stoletý horizont, protože jsou některé plyny mezi skleníkovými plyny, které v atmosféře netrvají příliš dlouho. Takže pokud se podíváte na stoletý horizont, tak 9% těchto plynů pochází z oxidu uhličitého, říká eh, řečník. Takže to je velmi malé procento eh, všeho oxidu uhličitého. 9% je eh, v podobě metanu a 65% v podobě oxidu dusíku. Má to velký dopad tento cyklus. Sektor výroby dobytka podle zpráv FAO je jedním ze dvou nebo ze tří nejvýznamnějších přispěvatelů k zásadním ekologickým problémům. Měli bychom se tedy eh, tím také zabývat v souvislosti s eh, degradací nebo se s eh, nehodnocováním půdy, se změnami klimatu a znečišťováním vzduchu. Také to vede k nedostatku vody a ztrátě biodiverzity. Sektor výroby dobytka je největší v antropogenní uživatel půdy Eh, výroba dobytka eh, představuje 70 eh, využité zemědělské půdy a 30 povrchu planety na souši. Je pravda, že v minulosti některé země chtěly rozšířit svoji výrobu masných výrobků a dobytka. Například 70 vykáceného eh, pralesa v eh, Amazonii obsa, eh, je obsazeno výrobou dobytka pastvinami. A až do nedávna tomu tak nebylo. Některé země v Latinské Americe trpěly velkými krizemi v kurzu svých měn a oni se eh, rozhodli eh, stát se velkovýrobci eh, hovězího v reakci na globální nárůst poptávky a to vedlo k vykácení řady pralesních oblastí, které nyní jsou pastenami pro dobytek a další zvířata. Také vám musím připomenout, jak náročný na vodu je tento konkrétní sektor. Například jedna, jeden kilogram pšenice Eh, pokud má být vypěstován, tak je na něj třeba 13 litrů vody, eh, eh, rýže 4200, dobytek, tedy, pardon, mm, drůbež 3900 litrů, vepřové 4800 litrů a hovězí 15500 litrů. Takže svět, který bude ovlivněn klimatickými změnami eh, bude také postižen nedostatky eh, vody v velkých částech světa. V Africe samotné do roku 2020 eh, budeme mít 75 až 220 milionů lidí, kteří budou postiženi nedostatkem vody v důsledku klimatických změn. A proto intenzivní výroba masa samozřejmě přidá ještě k problému nedostatky vody. To by mělo být vnímáno v souvislosti s tím, že e, velký počet lidí na světě je podvyživen. Jsou to lidé, kteří nemají dostatek potravin, ale spousta potravin, které jsou dnes e, vyráběny, e, jsou dále využity v výrobě, k výrobě masa. Pokud tomu, by tomu tak nebylo, tak by velká část tohoto eh, pomohla eh, zvýšit potravenou bezpečnost po celém světě a lidé by byli mnohem eh, lépe vyživeni. Jedna třetina v obilné sklizně na světě a více než 90% sklizně soji je skrmena. A to je velké množství. V zásadě to tedy jde zvířatům tato výroba a ne zvířatům. Navzdory tomu, že výroba masa je neefektivní, a e, řekl bych, že e, je třeba 10 kg e, krmiva pro zvířata na výrobu jednoho kila hovězího a jedná se zejména o obiloviny. A když si to srovnáte se sojovými alternativami, tak takový hamburger z tofu má o 10% nižší emise CO2 než srovnatelný produkt z mm, hovězího. Také mm, nižší spotřeba masa má obrovské zdravotní přínosy, když hovořím eh, po celém světě, tak vždycky zdůrazňuji, že když omezíte spotřebu masa, tak to bude dobré pro vaše zdraví i pro zdraví planety. Eh, jsem eh, zejména rád, že v této konkrétní zemi před několika měsíci jsem měl přednášku v Gentu, který potom eh, zahájil určité hnutí, která zahájila takové hnutí za to, aby jeden den v týdnu byl bez masa. A eh, já v zásadě jsem eh, zopakoval, nebo přidávám k tomu, co už Sir Paul McCartney říká další dobu, že jeden den v týdnu bychom neměli jíst maso. V současné době máme 20 milionů zemědělských, 20 miliard zemědělských zvířat to je obrovský eh, počet. V roce 2006 eh, bylo vyrobeno 250 milionů tun eh, masa, což je pětkrát více než v 50. letech. A myslím si, že naši předci byli velmi silní a zdraví, takže neexistuje důvod, proč bychom měli říct, že masné bílkoviny jsou nezbytné pro lidské zdraví, pro zdraví lidské populace. Ono v podstatě, když já jsem konfrontován s tímto tvrzením, tak vždycky eh, říkám, že eh, bych vás odkázal na dva specialisty, kterým eh, se velice dobře daří na mm, rostlinné výživě. Jsou to slonové a koně. Oni veškerou svoji výživu získávají z rostlinných potravin. Rád bych as, ukončil své vystoupení tím, že eh, řeknu, že celá řada osvícených eh, osobností v historii se eh, zaměřila na vegetariánskou dietu. Albert Einstein řekl, nic lidskému zdraví neprospěje tolik jako posun k vegetariánské stravě a nic nepomůže světu tolik. A teď už to bylo potrženo výzkumem, který byl Eh, vydán v Lancetu. Eh, eh, Tolstoj řekl, že pokud člověk chce hledat skutečný život, musí abstinovat od životních živočišných výrobků. Sir Paul McCartney říká, že vegetarianství vyřeší řeší spoustu věcí, hladomor, ekologii a zdraví najednou. Takže je to velice jednoduché, krátkodobé a efektivní opatření, ke kterému všichni můžeme přispět, tak abychom eh, zachránili budoucí eh, generace před dopadem eh, klimatických změn. Ještě závěrečné slovo. Pokud budeme i nadále se ubírat naší stávající cestou, dopady klimatických změn a myslím si to, když jsem to řekl OSN 27. září stovkám hlav států, Může to, eh, může to eh, politicky eh, i sociálně, i ekonomicky narušit život na, na zemi v mnoha oblastech. Já se bojím, že stovky států selžou po celém světě, protože právě v Eh, těch eh, státech, které lžou. Eh, o tamtuť pochází nelegální imigrace v mm, drogy i organizovaný zločin. A my jsme jeden živočišný druh, takže pokud chceme stabilizovat zvýšení teploty na celém světě, tak musíme použít každý prostředek, kterým zabráníme emisím skleníkových plynů. A opět eh, snížení eh, spotřeby masa je extrémně eh, efektivní způsob, jak toho docílit. Děkuji. Uh, Děkuji mnohokrát, Rajendo, Rajendro, za veškerou vaši práci. Jak jsem říkal, Rajendra Pachauri je legendou, zatímco Paul McCartney je více než legendou, je superhvězdou. Přerušil evropské turné, včera byl v Hamburku a dnes večer se vrací do Berlína. Jsem velice rád, že si našel chvilku, aby přijel mezi nás a jsem také vděčný za to, že věnuje energii myšlence, které velmi věří a já věřím také. A to, že my všichni můžeme sami za sebe přispět ke snižování globálního oteplování tím, že budeme jíst méně masa. Paul byl autorem nejpopulárnější písně světa Yesterday. Dnes bude mluvit o zítřku. Vašem zítřku a zítřku vašich dětí. Sire Poleme karty máte slovo. Děkuji za pozvání. Vystupuji za kampaň, kterou jsme zahájili ve Spojeném království, která se jmenuje Pondělky bez masa. Jak to všechno začalo? Začalo to tím, že jsem si přečetl o zprávě OSN z roku 2006, která se jmenovala Dlouhý stín živočišné výroby. A zaujalo mě na tom to, že tu zprávu nenapsali vegetariáni. Kdyby to napsali vegetariáni, tak by si lidi říkali, no vegetarián se asi takto na věci dívá, to je přece jasné. Ale to, že tuto zprávu napsali lidé z OSN, znamená, že to zvětší, že z největší pravděpodobností byli lidé, kteří jedli tradičně a jedli maso. Tak jsem začal psát hlavám státu a říkal jsem jim, ano, vy si asi myslíte, že já jako vegetarián pořád budu eh, mluvit na své oblíbené téma, ale neříkám to jenom já, tuto zprávu jsem nenapsal já, tyto skutečnosti pochází od OSN. Od té doby se objevila řada studií a zpráv. New York Times, London Times o tom psali na titulní stránce. Myslím si tedy, že existuje urgentní potřeba něco v této oblasti udělat. Proč si to myslím? Jak říkal pan doktor Pačaury, živočišná výroba produkuje více a, skleníkových plynů než celá, dohro, celá doprava dohromady. A my jsme si mysleli, že emise působila doprava, ale z těchto čísel přitom vychází, že živočišná výroba produkuje více emisí než doprava, všechny druhy dohromady. Potom to má další dopady. Odlesňování. Říkají, že každou minutu určitá plocha půdy a je odlesňována a následně e, se spásá. A třeba co se týče hamburgeru, tak ten jeho produkce v podstatě vyžaduje tolik vody, jako kdybyste spotřebovali, kdybyste se sprchovali 4 hodiny. Já bych byl velice rád, kdyby to nebyla pravda, protože bychom nic nemuseli změnit a nemuseli bychom se vůbec tímto tématem zabývat. Otázka ale je, jestli tomu tak opravdu je. Myslím si, že ne. Živočišná výroba představuje 8% celkové spotřeby vody, Živočišná výroba je zároveň jedním z největších zdrojů znečištění vody. A to antibiotiky, hormony, odpady, chemikáliemi ze zpracování kožešiny a pesticidy a hnojivy. Samotné krmivo má velmi hlubokou uhlíkovou stopu, jak kvůli dopravě, tak kvůli využívání zemědělské půdy. Jedna třetina a devade, jedna třetina obilin a 90% soji se používá k tomu jako krmivo. Potřebujeme 40 kalorií fosilních paliv, tak abychom eh, zjevně mohli vytvořit jednu kalorii, eh, jednu kalorii hovězího. A potom se dostáváme k emisím z živočišné výroby. Jak funguje kravský žaludek, tak víme, že jsou to přežvíkavci. Přežvíkavci krkají a krkají metan. Předpokládám, že to jste všechno slyšeli už. A ten metan má možnost 21krát více tepla podržet než CO2 a navíc metan zůstává v atmosféře až 15 let, 9 až 15 let. A toho metanu je vytvářeno opravdu hodně. A to jsou údaje, které publikoval Science World v roce 2002. Kromě toho také živočišná výroba produkuje mnoho NO2. A NO2 má trojnásobný účinek a zůstává v atmosféře 114 let. Takže ty plyny, které nyní vypouštíme, budou znečišťovat životní prostředí ještě po desetiletí. Co se s tím dá dělat? Já myslím, že většina lidí neví. Většina lidí chce nějakým způsobem přispět, chce udělat něco smysluplného, ale neví nutně, co udělat. Naše kampaň proto říká, snažte se jeden den za týden nejíst maso. Není na tom nic těžkého. Navíc je to zajímavé, když to vyzkoušíte. My jsme navrhli pondělí, ale nemusí to být nutně pondělí, může to být jakýkoliv jiný den. Mně se na této myšlence líbí to, že to je jednoduše proveditelné. Když řeknete všem lidem, aby se stali vegetariány, no tak pro většinu z nich by to bylo velice těžké. Je to uh, záležitost, na které vám musí závis, záležet. Ale když navrhnete lidem, aby se vzdali masa na jeden den týdně, Řekněme si, že třeba lidé se hodně najedli přes víkend v pondělí, stejně chodí do posilovny, aby si to odpracovali, tak říkám, dobrá, tak kromě té posilovny ještě v pondělí nejeste maso, možná, že to pondělí je právě dobrý den. Kdy jsme nerecyklovali. Teď recyklace je přijatelnou součástí našeho životního stylu. Hybridní auta také dříve nebyly příliš atraktivní, zatímco dnes populární jsou. Proto si myslím, že je potřeba, že je potřeba dát lidem určitou odpověď. A podle mě to, kdybychom všichni přestali jíst maso jeden den týdně, a tak by to ubralo emisí tak, jako kdybychom neujeli autem tisíc mil. A další příjemná věc je, že už se to děje. Slyšeli jsme o Gentu, kde se nejí jeden den maso. V Baltimore mají ve školách 80 tisíc dětí zapojených do programu, který, kde, v rámci kterého se nejí maso jeden den za týden. Ve Švédsku mají program, který ukazuje u všech produktů, jak poškodili životní prostředí. A dají vám, dávají vám volbu. Prostě ukáží vám, že tento hamburger poškozuje atmosféru do takové míry a tento do takové. Takže třeba následně si lidé řeknou, že hamburgery jíst nebudou mají možnost rozumně nakupovat a rozumně spotřebovávat. V São Paulo v Brazílii, s tím, že Brazílie je velkým vývozcem masa, tam také mají jeden den za týden bez masa. Ve Spojeném království teď máme řadu škol, které se účastní této kampaně. Mluvil jsem nedávno s jednou ředitelkou školy, která říkala, že měla trochu obavu z toho, jak budou reagovat rodiče, že si bude třeba říkat, že z toho bude dělat pro děti politickou záležitost, ale zatím se rodiče v tomto smyslu vůbec neozývali, spíše naopak. Byli spokojeni, každý chce přispět, děti to mají rády, protože konec konců jedná se o jejich budoucnost. My často předpokládáme, že protože děti jsou mladé, tak jsou hloupé, ale oni hloupé nejsou. Víme, že nejsou hloupé. Oni chápou, že to je svět, který zdědí a pokud jim ho zanecháme v nepořádku, tak oni ten nepořádek budou muset uklidit. Děti, které se zapojí do těchto programů, to chápají. Chápou, že se jedná o jejich planetu. A my jako rodiče se snažíme udělat to nejlepší pro své děti. Mnoha způsoby. A tímto způsobem přijímáme odpovědnost za budoucnost. Jsme totiž odpovědní za budoucnost svých dětí. Kromě toho otázka zdraví. Světový fond boje proti rakovině apeluje na to, abychom jedli méně tmavého masa. Je to tedy otázka zdraví dospělých i dětí. Co může udělat Evropský parlament? Co můžou udělat vlády státu na světě? Navrhuji, aby pozbuzovali lidi k tomu, aby jedli méně masa. Objevily se navíc další etické otázky. Není úplně etické tyto otázky přehlížet protože už to není jenom otázkou svobodné volby, je to něco, co má dopad na celou planetu. A proto je třeba, abychom takto o tom uvažovali. Když se v minulosti objevila krize, parlamenty a národy se jí zabývaly. A krize se dají řešit. V Londýně třeba před mnoha lety, nebo v Los Angeles. Konkrétně třeba mluvme o Londýně. Když já jsem vyrůstal, tak každou zimu v novinách jsme viděli obrázky smogu londýnského. A zdálo se, že to vůbec není nějaký zásadní problém. Jakmile ale začala narůstat mortalita a jakmile si lidé uvědomili, jak je to nebezpečné pro zdraví, tak se postarali o to, aby tam tolik smogu nebylo. A teď, když jedete do Londýna, tak je to čisté město. Bylo potřeba něco udělat, udělalo se to. Kouření ve veřejných prostorách. Já jsem prostě vyrostl v pokojích, které byly zakouřené. Kdykoliv k nám přišla návštěva, tak všichni kouřili a nemyslel jsem si, že je na tom něco divného. Oba dva moji rodiče kouřili, matka zemřela na rakovinu. Já jsem sám kouřil poměrně dlouho, vůbec jsem si tím nalámal hlavu. Ale jakmile podle lékařů se prokázalo, že to bylo spojeno s mnoha chorobami a začalo se hovořit o vlivech pasivního kouření, tak se s tím něco muselo udělat. Vlády s tím něco muselo, museli udělat. A teď prostě akceptujeme to, že tady v parlamentu se nekouří, že kouřit musíte venku. A byla to obrovská změna a tato změna vůbec nebyla populární, ale musela nastat pro dobro budoucnosti našeho světa. Proto si myslím, že parlamenty a vlády by mohli informovat své občany, pomoci jim vidět, jak jednoduché je vzdát se masa na jeden den týdně. Další věc. Je potřeba pomáhat zemědělcům. Neustále se o tom mluví. Pokud budeme mít méně intenzivní živočišnou výrobu, tak to bude mít dopad na zemědělce. A já říkám, že parlamenty a vlády musí pomoci zemědělcům, aby se mohli přizpůsobit nové praxi. A v minulosti se to dělo neustále. Neustále jsme se museli přizpůsobovat. A teď si myslím, že je kritická potřeba učinit další změnu. Je třeba zemědělcům vysvětlit, co můžou pěstovat, jak můžou dosáhnout stejné úrovně produktivity jenom ji musí dosáhnout jinak a že se musíme přizpůsobit. Já jsem sám žil na organické farmě a když my jsme se rozhodli pro biozemědělství, tak všichni zemědělci vedle nás říkali, že to je hloupost, že to nebude fungovat a teď už to najednou neříkají. Teď najednou souhlasí, protože zjistí, že biozelenina se prodává za slušné ceny. Řada z nich tedy přechází na biozemědělství a v tom to vězí. Já si myslím, že prvním krokem, který bychom měli učinit, je jeden den týdně bez masa, tak aby se lidé zvykli na tu myšlenku. Navíc to není vůbec nová myšlenka. Prezident Truman v roce 1947 během prvního projevu v televizi americkému národu řekl o krizi v Evropě a řekli, jak bude potřeba, aby američané Evropanům po válce pomohli. A že bude potřeba i potravinová pomoc. A on právě v roce 1947 řekl, že by v úterý neměl jíst maso. A kromě toho řekl, že ve čtvrtek by neměli jíst drůbež a vajíčka. A v podstatě stalo se to. Byť na to všichni zapomněli, v minulosti už něco takového proběhlo. Kromě toho si myslím, že je potřeba se také zabývat otázkou chudoby na světě. 1,4 miliardy lidí žije v extrémně chudých podmínkách. Je to tedy i důležitá sociální otázka. A myslím si, že jedno, jedna, jedno z řešení, jedna z věcí, které můžeme udělat, je snížit spotřebu masa. Hovořil jsem o tom s Elem Gorem, který je velmi známý svými názory o globálním oteplování a ptal jsem se jej, jestli by byl ochoten mi dát nějaké poselství, které bych mohl za něj zde přečíst a on tak učinil. Takže vám vzkazuje, že mezi příčinami klimatické krize je rostoucí podíl masa na našem stravování. Především pakliže se chovají hospodářská zvířata na ekologicky a ohrožujících živočišných farmách. V prostředí, kdy potřebujeme 6 000 galonů a vody na každé půl kila masa, působí to e, řadu toxických materiálů, které se nedají používat jako hnojivo, musí se k ním, chovat, e, musí se k ním přistupovat jako k toxickým materiálům. E, přestože já nejsem vegetarián, říká Al Gore, tak přijímám lékařské důkazy, že rostoucí spotřeba tmavého masa je také spojena s narůstajícím počtem lidí trpících kardiovaskulárními chorobami. Následně tedy jakékoliv projekty, které zvrátí tento trend, představují vítaný prvek komplexní strategii, jejíž cílem je snížit dopady globálního oteplování a zároveň zlepšit zdraví lidí. Závěrem bych tedy chtěl říci, aby jste se všichni snažili něco udělat pro sebe, pro své děti a pro planetu, kterou jim předáme. Jeden den týdně bez masa. Děkuji, Pole. Ať už souhlasíte nebo nesouhlasíte, naším dnešním záměrem bylo poukázat na problematiku živočišné výroby, dopadu spotřeby masa na zdraví a na životní prostředí. My jsme všichni tři podepsali určitý dokument, je to prohlášení, které vám přečtu. Jsme vděční Evropskému parlamentu za to, že zorganizovali toto slyšení. Poté, co vstoupila Lisabonská smlouva v platnost, Evropský parlament se stal spolu zodpovědný s evropskými vládami za opatření, která na mezinárodní úrovni mají podporovat otázky, které řeší ekologické problémy, mimo jiné i bojování proti globálním změnám. A proto apelujeme na poslance, aby přijali tyto názory a ujali se vedení. Apelujeme na vlády a na všechny zástupce v Kodani, aby přizpůsobili zemědělství, rozvojové a zdravotnické politiky tak, aby reflektovaly roli živočišné výroby v klimatických změnách. Na místní orgány v Evropě i po světě apelujeme, aby přijali zásadu jeden den týdně bez masa pro své zaměstnance. Apelujeme na obyvatele celého světa, ale především toho světa rozvinutého, aby přijali zásadu jednoho dne bez masa za týden, což je efektivní způsob, jak bojovat proti klimatickým změnám. Kolegové, kolegyně, přátelé, dnes jsme eh, zajistili, aby v místní parlamentní jídelně polovina jídel, které se nabízejí, byly bez masa. Chtěl bych vám poděkovat za to, že jste přišli, pak když nás sledujete na televizi, v televizi, tak vám také děkujeme. Děkuji řečníkům, děkuji zaměstnancům, kteří dnešek organizovali, i zaměstnancům a ka, a kantýny, ale především našim dvěma zvláštním hostům.